Děkuji. Yes, yes, Mrs. Regner. You... Ano, ano, máte pravdu, paní Regnerová. Gentleman vždycky musí počkat na otázky dámy. Máte zcela pravdu. Takže žerty stranou, máte pravdu poslanci by měli počkat eh, na případnou modrou kartu. Bereme vaši připomínku na vědomí a budeme postupovat podle toho. Milí kolegové, já ještě nezačínám s hlasováním, protože zatím se opravuje systém. Takže pár vteřinek ještě setrvejte než ten systém se opraví nebo e, dá dohromady, protože tady dnes máme nového člena a ten systém se musí restartovat, aby se uspůsobil e, té nové situaci. Již je systém prý připraven, tak začínáme. Pasamos a votar. A budeme nyní hlasovat e, o zprávě pana Kirkhopa. Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švýcarsko a Schengenské aky. Budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, odsouhlaseno. Zpráva paní Beres o mm, hlavních směrech politiky zaměstnanosti. Opět i jmenovitě, budeme hlasovat teď jmenovitě, hlasujte prosím. Se cierra la Konec hlasování. Queda aprobado. Zpráva je odsouhlasena. 591 hlasů pro hlasovalo. A nyní přejdeme ve druhém čtení k postoji rady. Paní Beres, ano. Pane předsedo, budeme hlasovat o zprávě pana Cirkiského za všechny kolegy a především za e, členy výboru pro zaměstnanost a zemědělství, tak říkám, že budeme akceptovat prodloužení podle dohody, které bylo dosaženo v radě. Jde o prodloužení programu na dva roky e, a je, vzhledem k politickým podmínkám, za kterých byla dohoda uzavřena v Radě, tak bychom chtěli prohlášení od komise, jak ona vidí budoucnost tohoto potravinového programu. Pane komisaři, máte proto slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, paní Beres, jsem si jistý, že víte, že víceletý finanční rámec, který byl schválen 29. června 2011, stanovuje, že budoucí potravinová pomoc pro nejchudší a bude financována z okruhu 1. Tam to spadá eh, nejvíce, eh, odpovídá to cíli snižování chudoby v rámci strategie Evropa 2020. A komise eh, v pravou chvíli přezve, převezme iniciativu. A právo iniciativy má samozřejmě komise. Okay. Dobře, děkuji. Takže můžeme přejít k tomuto postoji rady o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii. Spravodajem je pan Sikierský. Nemáme e, žádný návrh zamítnout, to nejsou pozměňovací návrhy, tudíž e, postoj rady je tímto odsouhlasen. A nyní přejdeme e, k, k postoji rady, opět ve druhém čtení, týká se to Eh, politiky radiového spektra, kde je zpravodajem pan Heckmark. A budeme hlasovat o návrhu číslo jedna, a to jmenovitě. Prosím, hlasujte jmenovitě. Konec hlasování. Návrh číslo jedna je zamítnut a e, tudíž e, postoj rady je tímto odsouhlasen. A nyní přejdeme ke zprávě pana Nikolsona o smluvních vztazích v odvětví mléka. Za prvé budeme hlasovat e, o bloku kompromisních návrhů číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu. E, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu e, legislativního usnesení a to e, jmenovitě, prosím, hlasujte. Konec hlasování a návrh je drtivou většinou odsouhlasen. Nyní přejdeme k hlasování o zprávě pana Ilčeva. Jde o e, novelu článku 48 jednacího řádu parlamentu o zprávách z vlastního podnětu. A zde je třeba kvalifikovaná většina. Dobře. Takže návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnut. 6. Jmenovitě hlasujte, prosím. Se cierra votación. Konec hlasování. A kvalifikovanou většinou odsouhlaseno. Nyní přejdeme k hlasování. O návrhu rozhodnutí, které nemá pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Nyní Přejdeme k návrhu usnesení výboru Ekon. Týká se to stabilizačních obligací. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o odstavci 4, a to ve dvou částech. První část to je pro, proti, zdržel se odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro, Proti. Mm, mm, prověříme druhou část. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Druhá část je zamítnuta. A nyní budeme hlasovat o návrhu 2. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Dobře, prověříme, prověříme si to. Hlasujeme nyní o návrhu číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, návrh byl zamítnut, je to tak, a to jasně. Nyní budeme hlasovat eh, o eh, odstavci eh, ve dvou částech, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, odsouhlaseno, pardon, a nyní druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dobře, takže si Eh, prověříme druhou část. Hlasujte o druhé části. Konec hlasování. Ano, tato část byla zamítnuta. Nyní přejdeme. Nyní přejdeme k návrhu 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Nyní návrh ne. Odstavec 11 eh, a eh, podstavec 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlaseno. Chcete prověřit? Dobře, prověříme si. Prověříme si eh, odstavec 11, podstavec 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, je to tak. Eh, návrh byl odsouhlasen. Nyní přejdeme eh, k... Ne. Nyní návrh čtyři. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. A teď odstavec 12. Eh, kdo je pro? Proti zdržel se, odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o návrhu usnesení. Jmenovitě hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, návrh drtivou většinou byl odsouhlasen. Teď přejdeme ke zprávě paní Cornelisen. Hmm, týká se to zaměstnanosti a sociálních hledisek v roční analýze růstu na rok 2012. Hlasujeme o odstavci 6 ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti, zdržel se odsouhlasená. Druhá část, kde je pro? Proti, zdržel se zamítnuta. Odstavec 7 ve třech částech. První část, kde pro? Proti, zdržel se, odsouhlasená. Druhá část, kde je pro? Aha, o druhé části budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování. A Druhá část je odsouhlasena drtivou většinou. Třetí část. kde pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlaseno. Nyní odstavec 18 jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. Odstavec 18 je odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o e, odstavci 19 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuta. A nyní hlasujeme o třetí části jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. Třetí část je odsouhlasená. Nyní hlasujeme o odstavci 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A nyní hlasujeme o odstavci 49 jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. Odstavec je odsouhlasen a nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Hlasujte, kde pro. Proti, zdržel se, odsouhlaseno. A teď máme zprávu pana Gozese o e, příspěvku k roční analýze růstu 2012. Návrh číslo 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. Návrh číslo 3, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. A Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Výborně. Teď přejdeme k vysvětlování hlasování.